Gold. Uh, La seduta è... Zahajuji, eh, hlasová, zahajuji zasedání. Anderson. Pan Anderson eh, eh, požádal o slovo, procedurální připomínka. You have the floor. Máte slovo. Anderson, you have the floor. Andersone, máte slovo. Thank you, President, and good morning. Pani Anderson, Eh, děkuji, já se omlouvám. Já vím, že to bylo obtížné rozhodnutí, ale já jsem chtěla to tady říci a to, že rozhodnutí rozho- odsunout hlasování, odložit hlasování podle naší delegace je to velký problém eh, ohledně toho, jak přistupujeme k občanům v Evropě, protože ti si s tím dělají velké starosti. Takže